Takže první bod na pořadu jednání je zpráva Marisa Matias eh, s titulem Financování výzkumu a inovací v EU. To je první rozprava eh, na pořadu jednání pro dnešní odpoledne a večer. I understand that not all of you are interested. Pokud správně chápu, tak ne všichni z vás s námi chtějí setrvat a proto bych vás rád požádal, abyste plenární sál opustili jaksi urychleně a abyste si nepovídali tady v uličkách a, a v předsálí. Pane předsedo. Eh, pane předsedo, beru na vědomí vaši výzvu, aby jsme zde zůstali. Já tu samozřejmě zůstanu, ale eh, jak jsem už vám říkal jednou, pane předsedo, prosím, nekoukejte pouze před sebe, dívejte se i do stran eh, a samozřejmě, i když někdo k rozpravě chce přihlásit nějakou další, další poznámku, je velice obtížné se dostat vůbec ke slovu s, s tou bílou kartou do, do Catch the Eye, když se nedíváte kolem sebe, takže vás prosím o porozumění a ještě jednou koukejte se také trošku do stran, abyste nás viděli i kteří sedíme zde v křídlech. Děkuji. Děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji. Děkuji, já to rozhodně zohledním, dámy a pánové. Zahajuji rozpravu a předávám slovo naší zpravodajce paní Marise Matias. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, především bych chtěla poděkovat všem kolegům za vynikající spolupráci při přípravě této zprávy. A jsem vám vděčná především proto, že to nebylo úplně jednoduché, parlament letní přestávku, nicméně všichni byli připraveni přispět k tomu, abychom našli kompromisní řešení. A chci také poděkovat autorům stanovisek, protože jejich příspěvky byly velice cené. My jsme jejich příspěvky zohlednili v konečné verzi zprávy. A než přejdu k obsahu zprávy jako takové, Ráda bych poděkovala také dvěma výborům a jejich pracovníkům, kteří se mi věnovali v průběhu srpnových prázdnin. Komise konečně zveřejnila společný lámec pro výzkum a inovace na období 2014 až 2020. Měli jsme několik příležitostí projednat to s vámi, i s vámi, paní komisařko. A já myslím, že tady máme určitou příležitost posílit výzkum a posílit vývoj v Evropské unii a také rámce, které nám teď už pomáhají. Nicméně společný rámec pro výzkum a inovaci není jenom součtem jednotlivých součástí. Jako celek nám toho přinese mnohem více než souhrn jednotlivých prvků a můžeme řešit více než inovace – Týká se to i konkurenceschopnosti programu pro výzkum a tak dále. My zatím nemáme celkovou strategii, průřezovou strategii a můžeme ji mít jen tehdy, když budeme mít jednoznačnou sadu cílů. A proto od samého počátku jsem se snažila především vymezit hlavní cíle v této oblasti. Já myslím, že prostředky, které máme k dispozici, měli bychom využít eh, za třemi hlavními účely. Za prvé, posílení kapacit. Evropští výzkumní pracovníci provádí velice cený výzkum. Musíme zajistit, že budou mít k dispozici odpovídající infrastrukturu. A to musí být prioritou pro investice. Naším druhým cílem je potenciál pro spolupráci, který máme v oblasti výzkumu. Je to jedna z oblastí, kde jsme byli velice úspěšní a neměli bychom dovolit, aby takové zásadní otázky jako sociální vědy a podobně budou vytlačeny na okraj, protože bez nich nebudeme vědět, pro jakou společnost pracujeme na inovacích. A za třetí, jde také o to, abychom výzkum a vývoj využili pro společné dobro. A jen na základě jednoznačných cílů budeme schopni sestavit společný rámec, který bude přínosem pro všechny, aby výzkum a vývoj hrál zásadní roli i ve fázi, kdy se snažíme překonat finanční a hospodářskou krizi. A proto se dívám na strukturální fondy, na evropské fondy. Potřebujeme i v této oblasti soudržnost. Musíme zajistit, že budeme mít slušné pracovní podmínky pro evropské výzkumné pracovníky. Musíme se postarat o to, že výzkum a vývoj bude předmětem pozornosti. Já sama jsem pracovala ve výzkumu. Tito lidé nemohou být uh, zkušebními králíky byrokratů. Musíme se zaměřit na excelenci, ale také na to, jak k ní dospět. A konkurence nemůže znamenat jen to, že vítěz dostane všechno. V rámci soutěže, v rámci konkurence musíme zajistit, že všichni budou mít stejné podmínky. Jinými slovy, chceme zdravou soutěž, zdravou konkurenci která podpoří také soudržnost. A Evropa se může stát oblastí excelence. Děkuji vám. Děkuji. Mnohokrát děkuji, kolegyně. A nyní bych rád za komisi požádal paní komisařku Mary Kogena Quinn. Máte slovo, prosím. Pane předsedo, Vážení přátelé, já bych ráda využila této příležitosti a oslovila vás všechny před konečným hlasováním o zelené knize, které proběhne zítra. Týká se to tedy zprávy z vlastního podnětu pro finanční prostředky pro výzkum a inovace v EU. Říká se tomu teď program Horizon 2020. Chci poblahopřát paní Matiasové k této vynikající a obohacující zprávě, tak jak tomu, že ji dodala včas. Takže Evropská komise může zvážit vaše návrhy do hloubky v rámci přípravy balíčku Horizon 2020. A chci také poděkovat stínovým zpravodajům z výboru ITRE a také členům těch šesti výborů, které dodali stanovisko výboru ITRE. Parlament prokázal obrovský zájem o to, jak bude v budoucnu fungovat program pro výzkum a inovace v Evropské unii. A tento program je opravdu důležitý. Programy v rámci Horizont 2020 budou předány i vám ke zvážení. Horizont 2020 vstoupí v platnost dalším finančním rámci, počínaje v roce 2014. V návrhu Evropské komise pro tento nový rozpočet víceletý finanční rámec, který byl schválen 29. června, stanoví celkový rozpočet 80 miliard eur pro program Horizont 2020 při cenách stálých cenách z roku 2011. Chceme stimulovat růst a vytváření pracovních míst. Celková finanční obálka je ambiciozní, ale realistická. Musíme si stanovit priority pro investice v této oblasti a to bude právě receptem pro to, abychom zajistili růst a pracovní místa do budoucna. Tímto návrhem Evropská komise jednoznačně ukazuje, že jí záleží na tom, že chceme naplnit ambice programu Evropa 2020 a Unie inovací. Cílem programu Horizon 2020 je zajistit, že prostředky pro výzkum a inovace v EU budou účinnější, bude k ním snadnější přístup pro účastníky a bude mít také větší dopad. Obrovská odezva na konzultace spojené se zelenou knihou v letošním roce nám ukázaly, jak toho můžeme dosáhnout v praxi. Dostali jsme více než 1300 odpovědí na dotazník online a jednotlivé zúčastněné osoby také předložili zhruba 750 konsolidovaných konzultačních materiálů. Chci poděkovat paní Matiasové i ostatním europoslancům, kteří se aktivně zapojili do akce 10. června kterým se také, kterou se také uzavřel konzultační proces k zelené knize. Byl to vynikající způsob, jak všem zúčastněným aktorům ukázat, že evropské instituce spolupracují, abychom dosáhli společných cílů politiky. Já myslím, že hlavní otázky, kterými se zabývá vaše zpráva, odpovídají i tomu, co zaznělo v rámci konzultačního procesu. Je jasné, že se v zásadě shodneme, pokud je na o hlavní otázky, které bychom měli zvážit při financování budoucích programů. A chci zdůraznit některé z vašich návrhů pro Horizon 2020, které jsou zvlášť zajímavé pro Evropskou komisi. Samozřejmě jsem velice spokojená s tím, že jste vyjádřila podporu pro koncepci společného strategického rámce a cíle více zblížit výzkum a inovace a poskytnout podporu v celém inovačním cyklu, od laboratoře až na trh. Excelence zůstane hlavním kritériem pro přidělování prostředků pro výzkum a inovace. A současně je nezbytné, abychom vybudovali jakési schodiště pro excelenci pro ty členské státy, které se účastní současného rámcového programu. A to je hlavně úkol strukturálních fondů. Já jsem přesvědčená o tom, že naši výzkumní pracovníci musí věnovat víc času práce a méně administrativě. Hlavním prvkem tohoto programu balíčku Horizon 2020 bude zjednodušování. Jedna věc, se kterou rozhodně souhlasíme, je potřeba kontinuity. Stejně jako v ostatních účast, úspěšných nástrojích současného programu. A to znamená především spolupráci ve výzkumu, Evropskou radu pro vědu a programy Marie Curie. Jsem ráda, že obě instituce podporují to, že chceme, abychom se přiblížili výzvám, které máme v Evropské unii a proto naplnili také ambiciozní cíle v oblastech, jako je změna klimatu, zdravotnictví, energetika a bezpečnost. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že zpráva paní Matiasové zohlednila několik nápadů, několik myšlenek, které už předpokládala zpráva Kavajo o zjednodušování, zpráva Markýz o unii inovací a UDI, o eh, průběžném hodnocení rámcového programu 7. Z pohledu komise musíme zachovat kontinuitu a zachováváme kontinuitu a to nám opravdu hodně pomohlo při přípravě legislativních návrhů pro Horizon 2020. Děkuji, pane předsedo. Madam Commissioner. Dě- děkuji. Paní komisařko Gagan Quinn. A omlouvám se za snad nesprávnou výslovnost vašeho jména, které není úplně jednoduché. Pan kolega Karl Heglund za rozpočtový výbor. Děkuji vám, pane předsedo. Je jednoduché souhlasit se závěry této zprávy. Výbor pro rozpočet se při zítřejším hlasování vysloví pro, zejména pokud jde o eh, společný eh, rámec, o kterém paní komisařka hovořila. Eh, rovněž se jedná o finanční perspektivu z eh, Evropské investiční banky, kde musíme zajistit, abychom mohli plánovat i dále do budoucna. I z tohoto hlediska je však tato zpráva velice pozitivní. Eh, možná by pomohlo, kdybychom rozlišovali mezi stipendii a úvěry. Tam bychom se měli zasadit o to, aby se tyto dvě kategorie nesměšovaly. Strategie 2020 zde konstatujeme, že pro příští eh, finanční rámcový program nebudeme mít dostatek eh, dostatek eh, finančních prostředků na výzkum, což znamená, že by nás měli v této oblasti podpořit fondy pro politiku soudržnosti, tak abychom se nedostali do žádné složité situace. Děkuji. Paní Lara Komi za výbor pro vnitřní trh. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva zdůrazňuje několik významných aspektů, které si zaslouží vzít v úvahu. Koordinace mezi výzkumnými programy a inovačními programy, fondy soudržnosti, posílení funkce národních vlád a samozpráv a zjednodušení jednotlivých postupů a nezbytná pružnost pro to, abychom programy aktualizovali. Situace malých a středních podniků Tady bych chtěla zejména zdůraznit jeden aspekt, na kterém mi osobně záleží. Jde o vyhodnocení v rámci společného strategického rámce zkušenost, abychom mohli využívat prostředky pro podniky a pro studenty v jednotlivých výzkumných střediscích. Děkuji. Pan, paní Giovanni Lavia z výboru pro zemědělství. Děkuji, pane předsedo. Jménem výboru pro zemědělství a pro rozvoj venkova. My jsme si přáli zdůraznit význam výzkumu pro celý systém zemědělství a potravinářského průmyslu. A nejde jenom o výzkum, který by eh, přispíval k rozvoji novátorských řešení, ale také výzkum, který by zajišťoval transpozici v terénu. A jde o poskytnutí odpovědí pro všechny občany. víme, že se zvýší poptávka o 70 o potravinářské výrobky a to velmi brzy. A výzkum musí být schopen nabízet čistší životní prostředí. A proto musíme zapojit také tuto oblast do obnovitelných zdrojů. Děkuji a nyní Joannis Cukalas, výbor pro rybolov. Děkuji, pane předsedo. Já jsem náhradníkem ve výboru, nahrazuji pana kolegu Valesu, který bohužel není přítomen při tomto jednání. Tato zpráva je nesmírně důležitá pro politiku výzkumu a vývoje v Evropské unii. Jde o omezení zdvojování a stanovení cílů pro financování výzkumu a inovací. Celá řada zemí, bohužel i ta moje, mají velké potíže s dosažením cíle 3 HDP na výzkum a vývoj do roku 2020, což vytvoří dvojrychlostní Evropu. Když hovoříme o deficitu v oblasti výzkumu, tak nejde jenom o nej špičkovější technologie. Jde o podporu výzkumu v oblasti rybolovu. A aktivity v oblasti výzkumu a vývoje by mohly v, právě v této oblasti vytvořit konkurenceschopnější odvětví a prospět tak Evropanům, kteří závisí na námořní činnosti. Ponieważ vzpomněl pan pana Jaroslava Wałęsy, našeho kolegy, který nemohl vystoupit dnes dzisiaj námi. Kolega Jaroslav Valensa, který nemohl dnes oslovit sněmovnu, je v nemocnici. Já bych rád všechny informoval o tom, že jsem za ním v sobotu byl. A on říkal, že je přesvědčený o tom, že bude znovu fit v listopadu, v únoru nebo nejpozději v březnu a všechny pozdravuje. Následuje paní Antigony Papadopoulou z výboru pro práva žen. Domníváme se, že ženy podnikatelky Máme za to, že ženy podnikatelky přispívají k výzkumu a k cílům podpory postavení žen. Avšak zdaleka jsme nedosáhli našich cílů v této oblasti. Ženy badatelky čelí problémům, jako je tzv. skleněný strop, nedostatečné financování a nerovné příležitosti. A proto žádáme, aby Genderový rozměr byl také zapracován do čerpání v strukturálních fondů a fondů soudržnosti, aby badatelky a vědkyně se mohly podílet na výzkumných projektech, na univerzitních projektech, aby byly mobilnější, aby se mohly podílet na jednotlivých vědeckých sítích. A proto navrhujeme akční plán pro rovnost příležitostí, abychom zaručili, Eh, rovnoměrnější rozdělení financování pro výzkum. Děkuji. Teda v jménu grup politi- Děkuji nyní za jednotlivé politické skupiny, za ELS, naše kolegyně Maria da Grača Carvalho. Pane předsedo, vážená paní komisařko, na úvod bych chtěla zpravodajce Marise Matias poblahopřát k vynikající práci a také k tomu, jak konstruktivně spolupracovala s ostatními politickými skupinami. Skupina ELS má velkou radost toho, že většina z hlavních návrhů byla zohledněna ve zprávě. Jde o posílení rozpočtu pro další rámcový program, koordinaci se strukturálními fondy a zahrnutí té koncepce cesty k excelenci a také o to, jak se více zapojí průmysl, především malé a střední podniky, jak se zapojí do toho, abychom také zapojili mladé. Výzkum a vývoj je naprosto zásadní pro vytváření pracovních míst a pro hospodářský rozvoj. A proto je opravdu důležité, aby rozpočet pro výzkum a vývoj narůstal v celkovém rozpočtu Evropské unie. A to znamená na značný nárůst v rámcovém programu a znamená to také mnohem vyšší procento strukturálních fondů, které bude věnováno tomuto sektoru. Hlavním cílem rámcového programu je přiblížit se k excelenci. Bude to taky nadále, ale neméně důležité je vytvářet odpovídající podmínky pro to, aby se do výzkumu a inovací mohly zapojit menší jednotky, složené z menšího počtu výzkumných pracovníků, a tak snad dokážeme prosadit excelenci. A proto je tak důležitá ta koncepce cest k excelenci. Chceme zapojit celou podnikatelskou síť, celou podnikatelskou tkáň a proto je opravdu velice důležité, aby se do toho zapojili malé a střední podniky. Nezaměstnanost mezi mladými, zvlášť mezi vysoce kvalifikovanými mladými lidmi, je metla v Evropské unii a právě těm by mohl takovýto program prospět. A naprosto důležité je také zjednodušování přístupu prostředků k fondům. Mezi všemi, koho se to týká, by měla vzniknout atmosféra důvěry a doufáme, že to podpoří výzkum a vynoci v celé Unii. Děkuji. A nyní předávám slovo paní Hercog na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Já chci naší kolegyni pogratulovat k této výtečně odvedené práci. Podle mého názoru je velice důležité, abychom si stanovili strategické cíly a jménem socialistů a demokratů bych tyto ráda formulovala. První cíl by mohl být, že v rámci víceletého pro, rozpočtového programu v těch tedy 80 miliarda, těch 80 miliard euro budeme vnímat jako investice a ne jako jaksi náhradní peníze, které Eh, které může někdo čerpat. Tato suma by eh, měla být naopak ještě zvětšena. Eh, v rámci priorit strategie EU 2020 bychom si měli stanovit další podpriority, konkrétně výzkum, vývoj. Zejména tehdy, když si jasně říkáme, že podporujeme zelené a integrované technologie. Tím pádem bychom v tomto směru dělat i konkrétní kroky. Další cíl je zpráva lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů. Musíme zkrátka dělat vše, co je v našich silách, tak, aby naši výzkumníci, se nemuseli stěhovat pouze do e, zemí na západě Evropy, na severozápadně Evropy. Naopak měli bychom dělat maximum pro všechny členské státy ve všech geografických oblastech. Potřebujeme novou politiku pro celý tento sektor, která bude podporovat výsledky inovací, které musí znamenat přidanou hodnotu ve vertikálním průřezu mezi všemi aktéry, které se tohoto procesu účastní. Děkuji vám mnohokrát. Eh, paní Ektu, myslím, není. To znamená, nyní má na jednu minutu slovo Kay Swinburne. World class research funding. Financování celosvětového výzkumu nebo prvotřídního výzkumu musí probíhat v rámci celkového rámce. Bude to znamenat, že naše konkurenceschopnost celosvětově bude také lepší. Podniky často poukazují na rozporuplné politiky v EU. Já jsem minulý týden byla ve Walesu, kde pracují eh, s kmenovými buňkami, využívají vitrobuňky, což by byla opravdu dobrá alternativa pro testování na zvířatech ale všech 27 členských států musí přijmout stejná pravidla pro jejich použití. Minulý týden se mnou také byla asociace, která se domnívá, že výzkum v Evropské unii by se mohl lépe koordinovat. Abychom třeba v budoucnu měli krevní banku pro celou EU. Jediná sada pravidel může pomoci výzkumu a konkurenceschopnosti. A interakce mezi předními podnikateli a výzkumnými pracovníky musí být normou. Aby byl výzkum a inovace opravdu prvotřídní, musíme zůstat konkurenceschopní. Děkuji. Grazie per un minuto e trenta la Děkuji a nyní na minutu a půl dostává slovo pan Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, paní komisařko. Chceme se s vámi radovat za to, co bylo možné vykonat než došlo k dokončení rozpravy o rozpočtu a částka, o které hovoříme, která se podstatně zvýšila a zjednodušení administrativních pravidel, to je příznivý vývoj pro politiku výzkumu a vývoje v Evropě, která by byla výkonná. Dovolím si dvě poznámky, co se nás týče. Nejdříve zjednodušení. Zdá se nám velmi důležité, aby pro komisi pro naši státní zprávu byly postupy zjednodušeny. Ale je to důležité zejména pro konečné uživatele, pro podniky, pro badatele, kteří se obracejí na komisi. Pro ně se situace musí zjednodušit a proto bychom chtěli zachovat tuto klientskou orientaci, pokud se tak mohu vyjádřit, spíše než orientaci dovnitř. Musíme být schopni, aby výs- zajistit, aby výsledky výzkumu se dostaly na trh a musíme být stejně dobří v inovacích jako ve výzkumu a víme, že zde musí ještě Evropa udělat pokrok, abychom neupadli do opačného excesu, abychom zase se soustředili jenom na inovace a skrze partnerství veřejného a soukromého sektoru anebo skrze přímé dotace jednou podniku, tedy neměli bychom upřednostňovat podniky, které mají prostředky na takové investice. Takže pozor na to, zamezme takovému efektu, který by znamenal, že podniky, které již mohou investovat, dostávají podporu, kterou vlastně nepotřebují. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Ena na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Unie prožívá neúspěch Lisabonské strategie, když se Evropa měla stát znalostní ekonomikou nejkonkurenceschopnější světa do roku 2010. A Čína aplikuje cíle Lisabonské strategie. Výdaje na výzkum a vývoj v Číně dohnali Evropskou unii. A velmi brzy Čína bude mít více inženýrů a vědců než EU a Spojené státy dohromady. A v této znepokojivé situaci pouze letecký průmysl ještě odolává, protože Francie, Německo a Španělsko dokázali se chovat odpovědně a dokázali dlouhodobě investovat a nerespektují dogma rov, nefalšované konkurence. Ano, nedostatek investic je, je vidí jako výsledek dezindustrializaci mizení průmyslu z některých regionů. Ale nesmíme se plést, pokud jde o diagnózu a důsledky. Jádrem problému je nedostatek veřejných investic do výzkumu, jejich podřízení finančním trhu, pokud jde o cíle a financování. A také je to způsobeno tím, že mladí inženýři a vědci jsou špatně zaplaceni, přičemž parazitující profese jako trade, obchodníci na trzích a díleři jsou přepláceni. A to je skutečný zločin. Nedostatek investic Unie do masové kultury, která by byla vědecká a technická od raného věku, neexistuje. A proto musíme se snažit o přivlastnění ve společnosti vědomostí a znalostí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Slovo má pan Paška na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, zveřejněním zelené knihy nám komise představila vizi, která se týká vymezení nového strategického rámce pro financování výzkumu a inovací po roce 2013. Skutečnost, že průměrné investice zemí Evropské unie do výzkumu a vývoje a inovací se dnes pohybují jen kolem 1,5 HDP, znamená, že Evropská unie v této oblasti výrazně zaostává za svými silnými hospodářskými partnery, a dosavadní politika v této oblasti nepřinesla očekávané zlepšení. Proto je třeba pokusit se o reorganizaci současných systémů a programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Námětů na takovouto reorganizaci najdeme v předložené zprávě hodně. Jedním z nich je i nový trojstupňový model, který navrhuje zpravodajka Marisa Matias k eliminaci nerovností v možnostech přístupu a účasti malých a středních podniků, pokud jde o výhody, které přináší podpora vývoje a inovací. Další náměty je třeba hledat ve zjednodušení mechanismů, aby nadměrná administrativní zátěž neodrážela kreativních lidí. E, od toho, aby využívali výsledky a využívali také zdroje Evropské unie. Jsem přesvědčený o tom, že každý námět, který pomůže zlepšit účinnost evropské politiky na podporu výzkumu, je potřeba co nejdříve uvést do života, protože míra zaostávání Unie v této oblasti oproti vyspělému světu je kritická a neospravedlnitelná. Děkuji za pozornost. Děkuji a slovo nyní dostává pan Reul na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové a kolegyně, ze všeho nejdříve děkuji paní kolegyni Matyasové za tuto zprávu a děkuji eh, také všem, kteří se tímto, touto zprávou zabývali eh, v minulosti, paní Cavalio, pan Merkis a tak dále. Eh, Ehm, je to totiž základ. Ehm, jsme teď v situaci, kdy musíme rozhodovat a kdy musíme ukázat, že to myslíme vážně, protože ehm, rozhodující otázkou pro funkčnost a konkurenceschopnost Evropské unie je právě výzkum a vývoj. A na to, myslím, velice dobře upozornila paní zpravodajka, totiž to, že dostatečné financování v této oblasti je naprosto zásadní protože velice brzy se vyostří konflikt v tom, zdá si můžeme říci, že máme dostatek peněz na to, abychom skutečně podpořili výzkum a vývoj, aby byl centrální tak, jak má být. Je to tedy ta základní otázka, jak se bude Evropa do budoucna rozvíjet. A na to nestačí pouze nějaké projevy sem tam o svátku, ale potřebujeme jednat. Já si myslím, že toto všechno je ve zprávě velice dobře rozpracováno, kromě jiného i to, že ty prostředky, které uvolníme, musíme efektivně používat. Musíme zapracovat do tohoto procesu jakousi rychlost, efektivitu a akceschopnost. Faktem je, že momentálně je ta struktura podpor výzkumu velice složitá, netransparentní. Často je méně více. Méně projektů s vyššími investicemi je někdy efektivnější než opačná situace a jsem velice rád tím pádem, že jsme touto zprávou postoupili opět o krok dál. I Evropská výzkumná rada a Evropský institut pro inovace budou velice důležité, což je naprosto samozřejmě. Sam, sam, samozřejmě musíme zapojit i malé a střední středně velké podniky a musíme mít i řešení pro ty státy, které potřebují naší bezprostřední pomoc, jak teď, tak do budoucna v oblasti excelence. Potřebujeme eh, zejména podporu pro státy, které zatím nejsou tak daleko. A proto je možná zajímavá otázka takzvané té takové jakoby konkurence Eh, tak, aby se prosadili opravdu ti nejlepší. To je, myslím, velice důležité, důležitá věc, kterou bude nutné do budoucna ještě vyřešit. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Pirillo. Pan Pirillo, mnohokrát děkuji. průběhu času rozvojové programy v Evropské unii vždy hrály důležitou roli. A Evropská unie velice často nastoupila na místo místních a regionálních fondů. Je velice zásadní, aby tyto programy podpořily malé a střední podniky. Nicméně zatím nedošlo k tomu, aby se to více účastnili. Už bylo řečeno, důležité je zjednodušení. Ve zprávě paní Matias vidíme jasně, že musíme zjednodušovat ještě více. Potřebujeme administrativní zjednodušení. Musíme zjednodušit způsob, jak se lidé mohou účastnit těchto projektů, zejména z pohledu financování. A já skutečně doufám, že dosáhneme doplňkovosti jednotlivých výzkumných programů. Je jasné, že potřebujeme propojit místní a regionální s fondy s fondy evropskými. Děkuji. A nyní pan Strejček na jednu minutu

Děkuji, paní předsedkyně. Je zřejmé, že je dobré investovat do výzkumu a inovací. Nicméně výzkum bychom neměli plánovat centrálně. A platí to i proto, kde výzkum provádíme a jaký výzkum provádíme. Žádný ústřední orgán nám nemůže předepisovat, kde dojde k inovacím. Každý musí mít stejnou možnost, jak si zajistit finanční podporu. Ale to by nemělo znamenat, že každý dostane stejnou částku. Inovace bychom neměli smyšovat s regionální politikou, protože špatné projekty bychom neměli prosazovat na úkor projektů dobrých. A to znamená, že dobré nápady a vysoce kvalitní výzkum si zaslouží podporu a není pochyb o tom, že regionální politika, sociální politika nebo zeměpisná redistribuce prostředků to nemůže ovlivnit. Tím bychom jenom zkreslili inovace. Děkuji. A nyní má slovo Amalia Sartori na dvě minuty. Paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat paní Matia za její práci. A já jsem s ní spolupracoval v jiných záležitostech v oblasti inovací a vždy jsme výborně spolupracovali s vynikajícími výsledky. Domnívám se, že důraz, který parlament klade spolu s komisí na inovaci a nejen na výzkum, se promítá do naší práce. A nyní se tím dostáváme k požadování věcí, které se nám zdají správné. Jednak větší finanční obálka, pro níž se parlament rozhodl skutečně bojovat, A pojem výzkum by měl být vždy doprovázen pojmem inovace. Protože výsledky výzkumu by měly odpovídat eh, poptávce na trhu. A třetí věc, Evropa musí bojovat o excelenci a musí věnovat část svých zdrojů na výzkum, který by byl bližší občanům a malým a středním podnikům. Výzkum a inovace musí přispívat k zrození nových geniálních myšlenek, které vždy náležely evropskému výzkumu. Už se nám povedla skvělá práce a musíme tu práci rozvíjet. A to bude možné pouze, pokud eh, finanční prostředky budou rozsáhlejší a pokud se nám podaří zjednodušit administrativní postupy. Pan Enšu na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Společný rámec, který je nabízen zvýšením transparentnosti, může usnadnit otevření se některým projektům a jejich financování. Chci upozornit na jeden aspekt, který je možná méně projednáván, ale mám radost z toho, že pan Royal, předseda výboru ITRE, o tom tady hovořil. Evropská unie na úrovni členských států zažívá významný posun, co se týče výzkumné kapacity co se týče výzkumné infrastruktury a průmyslové infrastruktury. A mám za to, že současný eh, rámcový program financování představuje výhodu pro pokročilejší země, pro vyspělejší země. A ty rozdíly se budou díky tomu jenom zvýrazňovat. A proto musíme, jakožto Evropská unie, zdůraznit spolupráci ve výzkumu mezi členskými státy a financování v oblasti soudržnosti by mělo doplňovat budoucí rámcový program. A takto členské státy, které zaostávají nyní, budou mít přístup k financování a budou rozvíjet efektivní projekty. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Ford na jednu minutu. Děkuji paní zpravodajce. Souhlasíme, že financování výzkumu nám pomáhá konfrontovat velké výzvy jako stárnoucí populace, dosažení bezpečnosti potravinové a dostupnost pitné vody. Je nám líto, že často se dobré nápady nechávají v laboratořích nebo se nechávají úplně stranou. Podpora výzkumu a vývoje může podpořit růst. Spoluprácí s průmyslovými sektory evropské financovací programy zatím dosáhly výrazného posilnění soukromého sektoru a měli bychom do budoucna budovat vyvážený program, který bude podporovat eh, klíčové uzly excelence, jako jsou například vedoucí Evropské univerzity. Excelenci nesmíme podceňovat. Eh, Evropa může doplňovat eh, výzkumné programy členských států, ale nesmí je omezovat. Klíčem je zjednodušování méně administrativy, více výzkumu. Paní komisařko, já jsem se minulý týden setkala s mnoha věci v mém volebním okrsku, eh, kteří hovořili o nedostacích eh, vzájemného hodnocení v některých sektorech. Na to je potřeba si ještě zaměřit. Nakonec zvýšení investic do výzkumu je věc vítamá. Ovšem já nepodporuji pouze eh, vykonstruování náhodných čísel podle toho, jak se zrovna vyspíme. Děkuji. Grazie, la parola... Děkuji. Slovo má Romana Jordan Čizel, dvě minuty, prosím. Děkuji. Já bych chtěla zmínit nejdříve financování. Všichni se shodneme na tom, že rozpočet pro výzkum musí být navýšen. Slyšel jsem několikrát, že 80 miliard euro představuje významné navýšení rozpočtu ale já nemohu bez zbytku souhlasit, protože sedmý rámcový program nemůže být přímo srovnáván s osmým rámcovým programem. Osmý rámcový program obsahuje vše, co obsahoval sedmý rámcový program a navíc také rámec pro inovace a konkurenceschopnost, Evropský technologický inovační institut a další položky v dalších rozpočtových bodech. A pokud na závěr jednání. Zdroje pro tuto část výzkumu budou sníženy, tak mám pochybnosti o skutečných prioritách v oblasti výzkumu. A co se týče zeměpisného rozložení. Často slyšíme, že hlavním kritériem pro volbu projektu je vědecká excelentnost, ale tato vědecká úroveň se musí vstavovat jak na malé, tak na velké projekty, protože vědecká excelence není jenom určitá výlučnost velkých milionových projektů. Často ji nalézáme i v drobných projektech a ty by měly být podpořeny příštím rámcovým programem. A samozřejmě existují významné rozdíly mezi kvalitou výzkumu jedné země a druhé, jednoho regionu a druhého regionu, ale tento rozdíl by měl být překlenut strukturálními fondy. A na závěr výsledky analýzy práce Evropské výzkumné rady jsou obdobné. Prostředky Větší prostředky dostávají velké členské státy a známé univerzity. Slyšel jsem od jednoho vědce, že na základě současné situace tento program by, by měl se nazývat FAIN a ne IDEAS. Je třeba privilegovat myšlenky a věci by měly mít možnost realizovat tyto projekty. Děkuji. Slovo má paní Tykau na jednu minutu. V současnosti čelíme krizi a základní a aplikovaný výzkum v oblasti inovací představuje velký nástroj pro znovu nastartování ekonomiky. A proto přístup k evropským projektům pro výzkum a inovace by měl být zjednodušen. Společný rámec se musí opírat o koordinaci programů, které existují v Evropské unii, v členských státech a musí také umožnit nalézt řešení pro demografické změny, proto, že musíme udržitelně a spravedlivě čerpat naše zdroje. A je třeba také zajistit účast malých a středních podniků. A tato účast by měla být vyšší než 15 A proto zjednodušení a odstranění byrokratických bariér jsou zásadní pro to, abychom mohli znovu nastartovat ekonomickou aktivitu. A je třeba finančních zdrojů, které přijdou navíc pro takové aplikace, jako je projekt Galileo, který by měl maximálně fungovat. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan Marčinkěvič na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko. Já bych rád poděkoval zpravodajce za kompromisy, ke kterým dospěla. Evropský parlament souhlasí s tím, že bychom měli podpořit výzkum a inovace, a to tak, aby probíhaly na základě strategického rámce zájmu vylepšení konkurenceschopnosti Evropy na světové scéně. Vítáme také zjednodušení postupu. Vidíme velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, kde je výzkum a inovace na různé úrovni, i prostředky, které se na ně vynakládají, jsou na různé úrovni. A na různé úrovni je také přístup k akademickému výzkumu. Je tady taková propast mezi takzvanými starými a novými členskými státy. Zjednodušení a harmonizace postupů je krokem k tomu, abychom vytvořili společný transparentní evropský prostor pro výzkum, a to je v zájmu všech členských států. A stojí za to doplnit, že nízká úroveň zastoupení některých regionů je problém, který můžeme vyřešit tím, že vylepšíme například integrační potenciál. Já také vítám přeshraniční výzkum, přeshraniční inovace, ale myslím, že to celé závisí na rozpočtu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Pan Korea na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážená paní komisařko, především chci přát Marice Matias k výborné zprávě. Pokud je o společný rámec pro výzkum a inovace, já myslím, že jsme zašli mnohem dál, než eh, co se týče základních činností. Já myslím, že to zásadní nástroj pro strategii Evropa 2020, pro hospodářský rozvoj, pro inovace, pro vytváření pracovních míst a tak dále. Musíme se poučit z minulosti. Potřebujeme program, který je větší a ambicioznější. Musí být účinný, musí prosazovat vědeckou excelenci, musí podpořit úsporné a ze sociálního hlediska odpovědné využití toho, co máme k dispozici. A musíme také stavět na tom, co se podařilo v minulosti, třeba na tom, že jsme měli úspěšnou Evropskou radu pro vědu. A musíme také dál zjednodušovat. Potřebujeme jednorychlostní společnou oblast, společný prostor pro výzkum v Evropské unii. To jsou věci, které jsou známé. A samozřejmě víme, na čem musíme pracovat, ale musíme se postarat o to, aby tady Evropa neselhala. Děkuji. Děkuji. Myslím, že paní Toja tady není. A proto můžeme zahájit postup ke čtyři. Máme tady 12 žádostí o slovo. Prosím vás, abyste dodrželi řečnickou dobu. Nemohu dát slovo úplně všem. Nejprve pan Antone, paní Antonesku. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Matias za skvělou zprávu. Přes ekonomickou krizi trendy v oblasti výzkumu a inovací jsou slibné. Je třeba však vynaložit značné úsilí, zejména vůči členským státům, které jsou skromné v oblasti inovací. Přetrvávají v Evropské unii nerovnosti, které jsou významné, co se týče možnosti financovat výzkum. A tyto rozdíly se promítají do účasti na sedmém rámcovém programu. A myslím, že potřebujeme společný strategický rámec, mechanismus, který by tuto situaci vyrovnával a obnovil schopnost provádět výzkum ve všech členských státech. Dosavadní úsilí očividně nebylo dostatečné, i když to jsou i nadále významné nástroje pro oživení ekonomiky. Potřebujeme nový přístup a ten musí být prioritní pro nadcházející programovací období. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada zajímavých věcí zde dnes zazněla. A velmi rád jsem slyšel, co řekla paní komisařka o jednotlivých bodech, které musíme do budoucnosti zdůraznit. Dnes o tomto víkendu nejlepší ekonomové nám sdělili, že musíme zlepšit situaci, jinak se Evropa rozpadne. Je třeba krátkodobě zlepšit stav a dlouhodobě potřebujeme pracovní místa. A výzkum a inovace budou v této oblasti klíčové. A paní komisařka má pravdu, když říká, že musíme zdůrazňovat zjednodušení, musíme zdůrazňovat ženy a zejména mladé, kteří mají mít přístup k financování výzkumu. A zejména řekla, že se musíme přiblížit k výzvám společnosti. To je nejdůležitější ze všech, protože můžeme bádat o skvělých tématech, ale pokud to nevede k pracovním místům a růstu, tak je to k ničemu. To je nejdůležitější pro budoucnost. Děkuji. Slovo má paní Basesku. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Výzkum, vzdělání, inovace. To jsou klíčové prvky konkurence a silné, konkurenceschopné a silné ekonomiky. V obtížné situaci je to zásadní, abychom oživili ekonomiku trvalým způsobem. A proto vítám zelenou knihu komise, která je o to vhodnější v dnešní chvíli. A vidím, že snižujeme rozdíly mezi členskými státy. Pro mou zemi je to velmi důležité, protože Rumunsko má nejnižší čísla, čísla nižší než je evropský průměr v, ve většině ukazatelů. Naš, naše závěrečné místo v oblasti inovací je pro Rumunsko představuje méně než polovinu evropského průměru a já chci poukázat na regionální spolupráci, která má upřednostňovat eh, výměnu osvědčených postupů. Rumunsko navrhlo Mezinárodní středisko pro pokročilá studia v oblasti Dunaj Černé moře v rámci strategie EU pro Dunajskou oblast. Děkuji. Slovo má pan Rubik. Ano, děkuji paní předsedkyně. I já chci pogratulovat paní zpravodajce a poprosil bych paní komisařku, pokud jde o otázky rozpočtu, aby byla trošičku náročnější e, protože tento program se postupně zvyšuje na 50, na 80 miliard, ale kromě toho vzniká ještě spousta dalších programů, což znamená, že ve výsledku bude mít každý z nich méně peněz. Eh, v této souvislosti bych chtěl zmínit vlastní prostředky Evropské unie, například použité pro eh, celou tu oblast eh, emisí CO2. Chci se zeptat, zda bychom se ministry financí z členských států nemohli vypracovat nějaký společný program, tak abychom i v této oblasti mohli dosáhnout přidané hodnoty, zejména v oblasti CO2 tak abychom tedy tento program doplnili o další prostředky, ehm, aby se, aby se mohly eh, adresovat i tato témata. Paní komisařko, byla byste k tomuto připojena, tak aby se kromě finančního rámce ještě vytvořil takový krátkodobý program, který by nám pomohl s řešením problémů, jako jsou emise CO2, eh, který by mohl podpořit výzkum, eh, nalézání řešení a lepší zainteresovanost malých a středně velkých podniků a vytváření pro, produktů a služeb, Eh, přímo vycházejících z těchto, eh, z těchto výzkumů, tak abychom podpořili celý ten strategický program v Evropě. Děkuji. Děkuji. Eh, slovo má kolega Baltasáry. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropská unie je ve výzkumu příliš pomalá a nedrží krok s Japonskem a Spojenými státy. 27 členských států utrácí pouze zhruba 2% HDP, ne 3%, což je hranice stanovená komisí. Zelená kniha eh, byla připravena v pravou chvíli, protože nám umožňuje hovořit o této situaci a eh, reflektovat ji, což vidíme ve zprávě paní Matias. Celoevropský společný fond je jednou z iniciativ, která má podpořit spolupráci v oblasti výzkumu a který má zajistit rovnost členských států. Je to iniciativa dobrá. Myslím si, že bychom měli eh, se snažit alespoň zdvojnásobit finanční prostředky na příští finanční perspektivu roku 2014 a dále. Dobrá, děkuji. Slovo má kolega Mačláslo. Navýšení efektivity pro výzkum a vývoj je zásadní, ale potřebujeme pro tu oblast zdroje, abychom docílili navýšení o 3 HDP pro výzkum a vývoj. Ale existují dále, nadále překážky, zejména proto, že na úrovni národních vlád a regionální zprávy existují roztříštěné, oddělené strategie a dochází ke zdvojování. A proto strategický rámec pro výzkum a inovace by mohl řešit financování výzkumu v Evropě tím, že by tyto struktury byly jednodušší, efektivnější, což by nám umožnilo využívat správné nástroje financování, což nám následně umožní na úrovni členských států a místních a regionálních orgánů mít určitou konzistentnost. Je třeba přilákat soukromé zdroje investic, je třeba oživit úč- účast eh, malých a středních podniků na projektech výzkumu. Děkuji. Slovo má pan Gutierrez. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Matias, za zprávu. Já mám jenom pár poznámek. Nezapomínejte na malé projekty. Selitkolové údolí vzešlo z malých projektů. My potřebujeme velký počet malých projektů i pro malé vysoké školy, aby se také mohly zapojit. Potřebujeme v Evropě lidské zdroje. A ve velkých projektech by měly být také programy grantů a stipendií, aby na vysokých školách byla spousta lidí, kteří se chtějí učit strukturální fondy a podobně nemají věnovat pozornost jen budovám. My potřebujeme lidské zdroje. Potřebujeme vyzvat paní komisařsko členské státy k tomu, aby zjednodušili administrativní postupy, protože úsilí Evropy musí doplnit transparentní postupy ze strany členských států. Protože pokud mají dostávat tyto prostředky, tak by se k tomu měli zavázat. Paní komisařko, Evropský parlament vás plně podpoří pokud toto zjednodušení projde radou. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Merkes. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím pochvál, pochválit paní zpravodajku. Pokud tolik mluvíme o růstu, o agendě pro růst, a ne o krizi jako zatím, Stejně se zdá, že spousta věcí se vůbec neděje, protože agenda pro inovace, pro výzkum není naší prioritou. Samozřejmě, je to priorita pro vás, paní komisařko, ale ne pro všechny ostatní. A nejde jenom o výzkum, jde také o to, jakým způsobem uvažuje celá naše společnost. Protože my potřebujeme vytvořit jakéhosi podnikatelského ducha. Chceme šířit růst. Nechceme se zaměřit jen na, ne, jen na výzkum, potřebujeme zjednodušení. Potřebujeme méně byrokracie, snadnější přístup k financování a velkou pomoc pro malé a střední podniky. Ale tomu se musí věnovat i ostatní komisaři. Musíme vytvořit řádný vnitřní trh a společný strategický rámec. Všichni musíme táhnout za jeden provaz, i členské státy. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím paní Dančela. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že Evropská unie stanovila cíl zvýšit výdaje na inovace a výzkum až na 3 evropského HDP do roku 2020. Ale ne všechny členské státy dokážou splnit tento cíl. A proto bychom měli mít strategický přístup, integrovaný přístup. A to v rámci strategie EU 2020, tak, aby soukromé a veřejné investice mohly skutečně proběhnout. V jménem výboru Agri mám za to, že přístup Evropské unie a Evropské komise by měl slučovat jednotlivé společné programu pro výzkum a inovace, pro Evropský fond pro společný zemědělský fond, abychom měli takové strategie, které se budou moci opírat o všechny stávající programy, tak, abychom podpořili regionální výzkum, abychom zvýšili i kapacity pro inovace členských států. Děkuji. Děkuji slovom pan Maner. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já bych ráda poblahopřála zpravodajce k velice důležité zprávě. Když mluvíme o výzkumu a inovacích, vždycky musíme mít na paměti, že jde o vytváření pracovních míst, že jde o podporu konkurenceschopnosti Evropy. A abychom toho dosáhli, potřebujeme schopnost provádět lepší výzkum. Součástí politiky pro výzkum se musí stát i podniky a navíc musíme pamatovat na to, že je sice důležité investovat do prvotřídního výzkumu, ale musíme investovat i do praktických inovací. A když zvažujeme otázky financování, je tady celá řada věcí, které můžeme podpořit. Můžeme využít strukturální fondy. A to znamená, že musíme snížit strop pro financování podle rámcového programu. Děkuji. Pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyni. Podíváme-li se na hospodářský řetězec produktů, to znamená vynález a potom jeho praktická aplikace na trhu, je nejdůležitější v současné době ta fáze produkce, to znamená průmyslu, a na výzkum a na marketing se moc nehledí. Nicméně, chceme-li překonat současnou krizi, musíme výzkum více podpořit. Eh, jinak eh, se budeme pohybovat stále směrem k recesi. Eh, musíme zajistit lepší možnosti evaluace výzkumu a vlastní projektovou linii velkých projektů, jako je například Galileo výzkumné a e, prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisí s, i s fondy politiky soudržnosti. E, nicméně i toto bude fungovat pouze za předpokladu, že členské státy budou dělat to, co se od nich čeká a budou se aktivně zapojovat do celého procesu. Jinak nemůžeme doufat ve zlepšení. Děkuji. Děkuji. Slovo má e, pan Bronz. Děkuji. Je naprosto evidentní, že výzkum a vývoj eh, je eh, potřeba dále podporovat ve všech státech, zejména tehdy, když soupeříme s, neférovým, s neférovou konkurencí z, z eh, nízkoplatových ekonomik. Jedině tehdy budeme schopni s nimi soutěžit, pokud budeme mít náskok v oblasti technologií. Z tohoto důvodu je nutné podpořit výzkum a vývoj. Ale pokud e, jejich plody nebudou chráněny patenty, zejména na úrovni e, členských států, bude situace velice šedivá, protože východní ekonomiky často kopírují západní produkty bez skrupulí a ohledu na patentová práva. E museli jsme, v naší zemi jsme museli již podniknout eh, kroky proti velkým třem výrobcům, kteří eh, naprosto eh, bezohledně kopírovali západní produkty. Děkuji. A jako poslední kolegyně Bertman. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. I já chci pogratulovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Evropa eh, je údajně nejbohatším regionem světa, nicméně do vývoje výzkumu a inovací investují Japonsko, Amerika eh, daleko více. Máme cíl eh, do roku 2020 3% HDP, nicméně tohoto zatím dosahují pouze 6 států a to velice vzdáleně mají výdaje větší než 2%. To má e, jasné dopady na společnost, protože i výzkum a vývoj společnost významně ovlivňují. Zejména je potřeba se zaměřit na podporu vědkyň, tak aby se zajistila genderová rovnost i v této oblasti naší společnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo paní komisařka. Prosím. <clears throat> Děkuji. Tato rozprava byla velice povzbudivá. A panu Rubikovi a také ostatním ve vztahu k rozpočtu mohu říct, že jsem samozřejmě v rukou parlamentu a rady. A z toho, co jsem dnes večer slyšela, si se mi zdá, že parlament rozhodně bude velkým spojencem, pokud jde o navýšení rozpočtu. Na závěr bych vám chtěla naznačit, jakým způsobem by měl být Horizon 2020 organizován. Budeme mít tři vzájemně se posilující bloky podle priorit EU 2020. První blok excelence ve vědě, ta posílí excelenci Evropské unie ve vědě. Druhý blok, ten se bude zabývat výzvami ve společnosti a bude to přímá reakce na výzvy, které určujeme ve strategii EU 2020. A třetí blok je vytváření průmyslového vedení a konkurenceschopných rámců. Chceme podpořit výzkum, vývoj a inovace. Já vím, že tyto bloky neodpovídají těm třem vrstvám, které jsou ve vaší zprávě, paní Matias, ale já doufám, že budete souhlasit s tím, že ty jednotlivé prvky tam jsou a cíle jsou stejné. Zjednodušíme a standardizujeme výklad, zjednodušíme jak programy pro financování, tak pravidla. Ke klíčovým aspektům bude patřit racionalizovaný soubor finančních možností, pravidel, dřívější zahájení projektu a další externalizace. Zátěž, administrativní zátěž účastníků bude menší. Chceme radikálně zjednodušovat a na základě co nejširší škály účastníků a také využití paušálových, ča, paušálních částek zkrátíme jednotlivé fáze, aby projekty mohly začít dříve. A budeme zajišťovat poradenství přes jeden portál a také jednotné kontaktní místo v národním jazyce. Budeme jednoznačně rozlišovat mezi cíly a způsobem intervence podle horizontu 2020 a podle fondů soudržnosti, abychom zajistili komplementaritu a synergie. Horizont 2020 bude přidělovat prostředky na základě excelence bez ohledu na geografické umístění. Fondy pro politiku soudržnosti se zaměří na výzkum a vývoj a budování kapacity přes obálky regionů, které byly předěleny dříve. Výzkum a vývoj musí podpořit inteligentní strategie a ty budou právě tou cestou k excelenci. A na základě těchto základních zásad teď komise rozpracuje své návrhy, které budou předloženy do konce toho roku a tyto návrhy by nebyly možné bez vaší obohacující zprávy. Veškeré otázky, které byly dnes večer řešeny a které řeší zpráva, rozhodně také zohledníme v mém útvaru v nadcházejících týdnech. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A e, nyní dostane e, na dvě minuty slovo paní zpravodajka. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně a paní komisařko. Chtěla bych poděkovat eh, za kladné reakce eh, kolegů poslanců. Myslím, že rozprava byla velice zajímavá a chtěla bych eh, rovněž říci, myslím si, že to říkal pan Roel Eh, eh, není to něco izolovaného, je to prosím součást celé škály záležitostí eh, na základě zprávy Rüle, Cavalli a dalších. Zkrátka, jdeme stejným směrem, ale nahlížíme věci z trochu jiného hlediska. Myslím si, že je důležité zohlednit to, co zaznělo v rozpravě Parlament se zkrátka snaží prosadit stejnou věc eh, jako komise a jak doufám, komise naše doporučení zohlední. Eh, tato oblast je velice důležitá, je to třetí největší oblast rozpočtových výdajů a je to oblast naprosto zásadní pro vytváření pracovních míst, zejména eh, vysoce kvalitních pracovních míst, to chci potrhnout A, a já si myslím, že bychom měli vyřešit tu ožehavou situaci výzkumníků v Evropě, zejména situaci mladých výzkumníků v Evropě. Eh, a další věc, malé a středně velké podniky. Omlouvám se, nemůžu se zaměřit na všechno, co zaznělo, ale hlav, aspoň na ty hlavní věci se zaměřím. Eh, malé a střední podniky představují 80 až 90 eh, evropského průmyslového sektoru a sektoru biznisu obecně a proto se jimi musíme náležitě zabývat. Já doufám, že veřejné prostředky což je to, o čem mluvíme, se k ním také dostávají. Samozřejmě měli by se dostávat do výzkumných center, do univerzit, ale i ke všem ostatním partnerům. Velké společnosti často něco dostanou, si něco urvou, ale malé se většinou opomíjejí. E, takže i jimi se musíme v příštím programovém období zabývat. E, vítám, že byl rozpočet v této oblasti posílen. Děkuji. Děkuji. E, tím pádem se dostáváme na konec této rozpravy. Hlasovat se bude ve 12.30 zítra. Nyní další bod na pořadu jednání. Jedná se o doporučení Maria Eleny Kopa, eh, obchod se zemědělskými produkty a produkty